Mes chers collègues, s'il vous plaît. Allez, nous allons... Kolegové, takže budeme pokračovat. En attendant, Madame Bou... A než dorazí paní komisařka Bolč, tak bych chtěla napravit jednu drobnou chybičku z, letošního dopole- z dnešního dopoledne. 10 jsem říkal, že je venku 40, no nebylo to 40, bylo to 30 stupňů Celsia. Nechci, aby tady vznikaly nějaké fake news, takže to je dementy a je tam 36 stupňů venku. Takže jsem napravila toto chybné oznámení. A nyní přivítáme v rámci našeho nadcházejícího bodu prezentaci naší evropské komisařky, paní Bulč, která právě vchází do sálu. Jesus, what an entry! Mes chers collègues, merci. Takže kolegové a kolegyně, paní komisařku, děkuji, že jste tu s námi. Strávíme spolu nadcházející hodinu, hodinu a půl a promluvíme o plánech komise u těchto bodů. Zajímají nás poslední výsledky Rady pro dopravu a legislativní texty, na které čekáme. A Violeta je skutečně zapálená pro dopravu, ale dostanete 10 minut, nebo 12 minut, dobře, 12 minut. A pak přistoupíme k prvnímu kolu otázek koordinátoru, ale nemáme mnoho času. Pak bude další kolečko pro všechny poslance, kteří chtějí položit nějakou otázku. A to bude po minutě. Ti, kdo chtějí do druhého kola, kromě koordinátorů, se prosím přihlásí, abych vás zapsala. A nyní Violeto, vítejte, jsme rádi, že jste v komisi v tomto období a máte slovo. Děkuji vám moc krát za to, že jste mě pozvali eh, sem do parlamentu. Eh, ještě v tuto dobu, kdy jsem myslela, že jsou všichni na dovolené, ale vidím, že jste pořád ještě aktivní. Jsem ráda, že tu vidím eh, staré známé tváře, ale není jich zase tolik. Ale vím, že ti nejzkušenější zůstávají a jsem si jistá, že předají veškeré zkušenosti z minulého eh, pětiletého období naší společné práce. Eh, jsem ráda, že je tu také tolik eh, nových čerstvých nadšených poslanců, protože budete muset rozvíjet a ještě zlepšovat to, co jsme vykonali v posledních pěti letech. Takže gratuluji všem, kteří se sem dostali a kteří budou spolu utvářet budoucnost evropských politik. Já s vámi budu velice ráda spolupracovat až do konce svého mandátu a pokusím se ještě dokončit některé, uzav, některé otevřené procedury, které jsou nutné pro fungování evropské dopravy. Musím říci, že váš výbor je rozhodně jeden z těch nejaktivnějších Měla jsem pocit, že jednou za pár měsíců eh, mám nové slyšení. Kdykoliv jsem se vrátila do parlamentu, tak ty diskuze byly velice tvrdé, velice široké a zároveň se soustředili na ta nejpalčivější témata, kterým jsme se museli společně věnovat. Bylo pro mě nesmírným privilegiem a ctí s vámi eh, zde komunikovat. ale naše práce ještě nekončí. Vy sem přicházíte v době, která je ještě dynamičtější. A já bych chtěla zmínit několik problémů. Klimatické změny samozřejmě a environmentální dopady, které jsme začínali pocitovat před pěti lety, ale rozhodně ještě nebyly středobodem veškeré politické agendy, zatímco dnes jsou všude a doprava má na svědomí 24 všech emisí a dalšího typu, dalších typů znečištění. Neseme tedy značnou odpovědnost a tím pádem vás vyzývám, abyste byli smělí, ale realističtí, abyste pomáhali všem aktérům eh, kráčet po správné cestě směrem k naplnění té nulové vize do roku 2050. Já vím, že to je možné této vize dosáhnout. Samozřejmě digitalizace bude dalším velkým trendem, který už se nějakou dobu řeší eh, posledních pár let. Nicméně různých možností v této oblasti bude čím dál více možností pro nové intervence, které by zajistily eh, rovné podmínky konkurence na evropském trhu i na globálním trhu. Bezpečnostní hrozby nikdy nezmizí a tlačí na nás neustále, protože, jak víte, tak bezpečnost je v dopravě podhodnocená. Tržní restrikce a další otázky vám přijdou na stůl. Ale já vím, jaká je filozofie výboru TRAN a vím, že ať přijde cokoliv, vy budete vědět, jak s tím naložit. A jsem si jistá, že eh, v nové komisi budete mít skvělého komisaře, který s vámi bude spolupracovat. Všechny tyto výzvy a příležitosti, které eh, se chystají, se snažíme integrovat eh, pod jednu integrovanou střechu, kterou je dopravní unie. A já vás vyzývám, abyste dále tlačili na dopravní unii a abyste eh, předávali svá politická sdělení velice jasně a přímočaře. Máme vlastně tři nulové vize. Nulové znečištění do roku 2050, nula eh, nehod s následkem úmrtí do roku 2050 a odstranění všech administrativních zátěží, zejména papírování ze všech logistických sítí a z služeb pro cestující. To jsou zcela jasné cíle, zcela jasné vize, které si ale samozřejmě žádají mnoho drobných kroků, než dojde k jejich realizaci. V minulém legislativním období se nám podařilo schválit 49 legislativních textů. To je nejvíce ze všech hlavních portfolií z minulého mandátu. 33 z těchto textů jsme dotáhli až do úspěšného konce, což je úžasný výsledek a já děkuji všem, kteří se na něm podíleli. 16 návrhů je ale stále ještě otevřených a já počítám s vaší podporou a doufám, že je co nejdříve dotáhneme do konce, protože jsou velice potřebné. A doufám, že ještě já eh, je dokončím s vámi během svého mandátu. Zahájili jsme také několik vyjednávání o mezinárodních dopravních dohodách a o sekundární legislativě, která se k vám dostane k konečnému schválení v následujícím mandátu. Já zmíním několik těch nedořešených otázek, zejména ty největší dvě, které vnímáme jako nejakutnější a nejdůležitější. Je to Connecting Europe Facility 2.0 a balíček Mobility 1. CEF 2.0. Tady je situace taková, že vyjednávání o balíčku víceletého finančního rámce je téměř u konce a zejména u Connecting Europe Facility 2.0 bylo dosaženo částečné dohody v Dubnu, ale ta dohoda je, jak říkám, pouze částečná a doufám, že eh, se na vás mohu spolehnout, že eh, ji dokončíte. Eh, je nesmírně důležité zajistit kontinuitu investic do evropské dopravy. Jestliže se zastaví doprava, zastaví se všechno. Jestliže doprava selže, selže celý náš model hospodářské soutěže. Takže prosím, Pracujte dále na této dohodě, aby bylo možné eh, spolu investovat do eh, dopravních projektů v Evropě. Zveřejnili jsme za poslední čtyři a půl roku mnoho výzev k podávání návrhů. A u některých výzev dorazilo žádostí čtyřikrát, někdy i sedmkrát více, než eh, kolik bylo plánováno přijmout. Z toho je vidět, kolik projektů je všude k nalezení. Pokud jde o druhý balíček mobility, tak jak víte, tak balíček mobility číslo jedna předložila komise před dvěma lety, aby zajistila správné fungování silniční dopravy a lepší pracovní podmínky řidičů. Od té doby uplynula nějaká doba, nicméně situace v terénu se nezlepšila vůbec. Spíše naopak, i nadále se zhoršuje. Což znamená, že balíček měl správný záměr. Ta vyjednávání byla nesmírně tvrdá. a nakonec vždycky někdo vyhraje a druhý má pocit, že prohrál. Nicméně neprohrál, vyhrává demokracie. A je vždycky možnost zlepšovat. Jsem tedy velice ráda, že finské předsednictví mě ujistilo, že je ochotno se začít okamžitě zabývat po té, co vy budete připravení, okamžitě vstoupit do trialogu, aby byl tento balíček dokončen. A jak říkám, Chovám víru v to, že se nám podaří tento balíček ještě vylepšit a vyhovět tak požadavkům určitých regionů, které čelí hrozbám. Tento balíček je ale potřeba, protože nabízí 60% snížení administrativní zátěže. Už to by mělo být motivačním faktorem, který by vytvořil sociální rámec, ve kterém bychom mohli začít přitahovat mladé lidi k této profesi. V této profesi chybějí lidé. Skutečně řidičů je nedostatek. Ale je to zkrátka podmínkami, ve kterých musí fungovat a pracovat. Takže vylepšeme tento balíček a dotáhneme ho do konce, protože trh to potřebuje, lidé to potřebují. Pokud jde o kombinovanou dopravu, tak rychlé dokončení balíčku Mobility 1 znamená obnovení vyjednávání o kombinované dopravě, což řekla rada velice jasně. To je tedy další uh, faktor, který tlačí na balíček Mobility 1 protože potom uh, tu máme další uh, témata související s klimatickou změnou, u kterých se čeká na ten první krok. Já nejsem vůbec spokojená s tím, jak se s kombinovanou dopravou dosud zacházelo. Já doufám, že nakonec to nedopadne horším rámcem, než máme dnes. Je třeba tomu věnovat značnou míru pozornosti a vytvořit legislativu o kombinované dopravě, která by byla motivující a přímo přispívala eh, k boji proti klimatickým změnám. Další téma, které bych chtěla zmínit, je EFTI. Eh, e na červnové schůzi rady ministři dopravy přijali obecný přístup k našemu návrhu eh, elektronického systému přepravních informací. To je další téma, které má šanci být dokončeno za finského předsednictví. Včera jsem se s předsednictvím setkala, pokud vím, vy se scházíte dnes. Eh, skutečně jsou odhodlaní toto téma dokončit. Proč je tak důležité? Protože přepravní informace se budou moci digitalizovat, čímž se sníží náklady do roku 2040 o 20 až 27 miliard. Což doufám, že je dostatečný argument pro to, abychom rychle přijali finální závěry. V červnu také rada diskutovala o zprávách o pokroku, o dalších důležitých tématech, o kterých bych teď chtěla hovořit, protože doufám, že finské předsednictví je také bude řešit a potom po novém roce budou moci začít trialogy. E, jsou to silniční míta, takzvaná eurovineta, zjednodušení TNT, zjednodušení postupu a zrychlení implementace infrastrukturních projektů TNT. E, jak víte, tak trvá příliš dlouho eh, schromáždit nutnou dokumentaci k zahájení projektu. A my připravujeme nový rámec, který urychlí eh, tuto, tuto, tento administrativní postup u projektu TNT tak aby všechny koridory TNT byly dokončeny do roku 2030. A pak eh, budeme moci pokračovat rozvíjením dalších sítí do roku 2050. Eh, pokud jde o pronajatá vozidla, chceme usnadnit pronájem těžkých užitkových vozidel v ostatních členských státech bez ohrožení eh, bezpečnosti na silnicích nebo fiskální politiky. To je taky zpráva, o, o, u které vás vyzývám, abyste se na ní podívali, protože v reálném životě je mnoho problémů na trhu souvisejících s tímto tématem a toto téma je třeba řešit na evropské úrovni. A v neposlední řadě práva cestujících na železnici. Tady je třeba zajistit vymáhání práv a zjednodušit současný stav předpisů. Finské předsednictví je ochotné se tím zabývat a dotáhnout toto téma do konce. Ještě pár slov k eurovinětě. Protože tady často panují různé mediální výklady toho, čeho chceme dosáhnout a čeho nechceme dosáhnout. Chtěla bych říci, že evropští občané velmi tlačí na dopravní sektor, aby snížil svůj ekologický dopad. A to je zcela správné. Jak jsem říkala, 24% znečištění pochází z dopravy. A Eurovineta nám tady pomáhá vytvořit eh, princip uživatel platí nebo znečišťovatel platí u veškerého znečištění a u veškerého negativního dopadu. A jak si patrně vzpomínáte, trvalo nám čtyři roky vypracovat úplnou zprávu o všech externalitách a nákladech eh, týkajících se dopravy eh, na jednotlivé členské státy na měsíc. Takže toto je velice dobrá zpráva, měli byste se s ní seznámit a nová komise jistě přijde s dalšími návrhy. Pak bych ještě chtěla ještě jednou říci a prosím, eh, informujte o tom své občany. Jsem ráda, že jsme učinili několik velkých kroků vpřed a snažili se najít řešení pro lidi, kteří pravidelně dojíždějí. Na to se nás často lidé ptají, takže teď se rodí návrh, který řeší i tuto problematiku. Potom stručně k letectví. Rádi bychom pokračovali v práci na různých eh, textech týkajících se letectví, eh, které jsou momentálně u ledu. Eh, vyjednali jsme mnoho dohod v oblasti letectví, eh, které by přispěly k reálnému zlepšení konektivity v Evropské unii, ale nemůžeme pokračovat a to ze stejného důvodu, kvůli kterému jsme na nulovém bodě ohledně jednotného evropského vzdušného prostoru. A u toho všeho je problémem Gibraltar. Je nesmírně frustrující, Eh, že například ročně přicházíme o 2,8 miliard euro, a to při nejmenším, jenom proto, že nemůžeme eh, uvést vchod eh, všeobecné dohody. Nemluvě o problémech se zácpami, které neustále zažíváme. Tady není možné sehnout z místa, protože v radě je potřeba jednomyslnost a e, problém Gibraltaru se nepodařilo vyřešit. Je to problém e, mnohem širší než jen dopravní, je to diplomatický problém, který je potřeba vyřešit na nejvyšší úrovni. Takže prosím, pomozte nám pozitivně stimulovat tento proces, abychom konečně dospěli k řešení. Já myslím, že už mluvím dostatečně dlouho. Jsem si jistá, že budete mít mnoho otázek. Na závěr bych chtěla pouze říci, že to, že je tu dnes tak plno, znamená, že e, výbor pro dopravu už je v plném proudu, jede na plné obrátky. Já vám přeji úspěšné legislativní období a mnoho dobrých projektů pro evropskou dopravu. Děkuji vám. Merci, euh, Violeta. Pour... Děkuji, Violeta, za to, že jste připomněla tyto důležité body. Samozřejmě další otázka, palíček mobility, podmínky práce těchto řidičů, nesmíme je nechat uh, stát jen tak ve škarpě. A je už stanoven jasně kalendář, vyjednavací mandát bude stanoven průběhu dalšího zasedání eh, s, tedy, s koordinátory. A víte, že někteří poslanci už nejsou bohužel poslanci. Museli jsme vyměnit některé zpravodaje, ale také stínové zpravodaje, spolustínové zpravodaje. A snad budeme mít rychlé vyjednávání. A jen, jenom abych vypíchla z toho, co jste říkala, opravdu už nemůžeme čekat, pokud jde o některé texty, které jsou eh, stále jaksi odložené, stále jsou v šuplíku, nesmíme je tam nechat. Euroviněta a další otázky, to všechno potřebuje řešení, abychom znovu jasně uh, dali uh, poput tomuto odvětví přepravy a pak další věc o které musíme hovořit, cestovní ruch, turistika. To se musí znovu dostat na pořad jiné, takzvaný udržitelný průmysl, ne ty obrovské lodě, s kterými nevíme, co dělat, skutečné plovoucí ostrovy, s tím se musí skoncovat. Musíme řešit skutečně problematiku turismu. A kromě toho, mm, musíme rovněž inovovat, využívat i sektoru, jako je například námořní sektor. To má rovněž dopady na znečišťování, na klima. Dále sektor letectví. Budeme žádat o to tež, co bylo v balíčku mobility. Chceme balíček eh, letectví. Není možné, aby prostě v těch loukostech piloti a e, letušky pracovaly za hrozných podmínek a zároveň to e, je, má i aspekt životního prostředí. Je jasné, že letectví se bude muset zhostit své odpovědnosti, zejména pokud jde o skleníkové plyny. A v neposlední řadě, to už jsem říkala dopoledne, práva cestujících. Od toho nemůžeme ustoupit, musíme vyjednávat, teď jsme měli, když hovoříme o studii intermodality, intermodální dopravy, tak to je také o tom, abychom znovu aktivovali eh, ty například místa pro kola ve vlacích. Od toho neustoupím. Na tom trvám. Jsou tu práva spotřebitelů. Není možné jenom pár míst pro kola. Eh, rada by je chtěla ještě omezit. To je naprosto vyloučeno. Musíme toho znovu aktivovat, využít toho. A pak velká jednání, vyjednávání Otázka Brexitu. Rychle se to blíží. Máme tu bezpečnostní otázky, bezpečnostní opatření týkající se letectví, dopravy, ale pokud nebudeme mít dohodu, bude všechno paralizováno ve vlacích, eh, v letectví, přepravě. My máme předvídat určité věci, náš výbor a další. A až dosud se nám dařilo zachovat ten rozpočet. Budeme muset bojovat eh, o to, abychom eh, ho udrželi na stejné, výzvy, na stejné úrovni a přeorientovat ho na další výzvy, protože občané od nás očekávají konkrétní odpovědi. A, Takže nyní vás vyzývám, abyste začali klást otázky a začne paní Taylor, která má minutu na položení dotazu. Děkuji, dobré odpoledne, paní komisařko. Takže za EPP chci vám poděkovat za vaši práci a za práci DGMu v uplynulém období. Hodně se vám podařilo, i když to prostředí nebylo vždycky úplně optimální. Výbor TRAN byl stále více nucen řešit environmentální a sociální otázky. To jsou samozřejmě důležité otázky, ale nemohou být jediným ohniskem naší práce. Musíme spolupracovat s našimi kolegy z Envy a z Ample na těchto otázkách, ale přesměrovat naše zaměření skutečně na mobilitu a otázky cestovního ruchu. Sloty Cest 2 Plus, práva cestujících se vůbec nepohnula. Přitom máme řešení, osvědčené řešení v případě Gibraltaru, Gibraltaru to už se využívalo v těch otázce EASA a dalších, takže snažme se tyto složky dosáhnout a dotáhnout. Máme jedinečnou příležitost a šanci. A samozřejmě, že je dobré, že máme předsedkyni, která prosazuje eh, environmentální aspekty zelení tohoto eh, sektoru a zastupuje největší velkou skupinu, ale doufám, že přesto, že dosáhneme určité rovnováhy v naší práci do budoucna, děkuji, ale připomínám, že mandát eh, naši, naší nové eh, komise, jak to řekla paní předsedkyně, komise je klima. A je jasné, že všichni, včetně největší politické skupiny EPP, musí uznat, že klima je, bude z, zásadní složkou. Pan Ertuk, min, minutu nebo dvě? Jenom jednu? To možná ani nestojí za to, abych kladl otázku, ale Dovolte, abych využil příležitosti k tomu, abych vyjádřil za socialistickou skupinu vděčnost eh, za vaší práci. Myslím, že jsme eh, se naučili spolupracovat jako dobrý tým. Měl bych několik otázek a jednu takovou kritickou poznámku. Začnu tou kritickou poznámkou. Chci vám připomenout, vám i nám, ale rozhodnutí soudního dvora eh, o to, v případě toho německého rozhodnutí a tam musíme říci, že tam byl problém a ta otázka se týká spíš další problematické otázky mezi Bavorskem a Rakouskem. Víte, že ty nákladní automobily, které jezdí přes Alpy a Brennerský průsmyk, jsou tam nějaké plány mediace? Vím, že se to zodpovídá komise. A pak síť TNT. V předchozím období jsme toho moc neudělali, protože nejprve bylo potřeba implementovat eh, tu prv, to první kolo, ale já jsem byl zpravodajem a 2021 2022 22, to, tam mají být nové plány, přeskumy, 11,3 miliard eur na CEF 2.0, to je příliš málo. Můžeme s tím něco dělat, abychom to urychlili, abychom navýšili tyto prostředky. Děkuji. Děkuji, pane Ertuk. Pan Dias. Budu hovořit španělsky. Mm, la intervención de mi grupo... Eh, myslím si, že eh, se nebudu ptát nic. Eh, paní, komisařka, paní komisařko, chtěl bych vám pouze poděkovat. Děkuji vám za to, co jste vykonala ve svém portfoliu a děkuji vám za vaše úsilí a odhodlání které eh, bylo jasně viditelné eh, během celé vaší práce. A chtěl bych vám říci, eh, že naše frakce se pokusí udělat vše, co je nutné pro to, aby bylo dosaženo co nejvíce dohod, o kterých jste hovořila. Jsou to dokumenty velice komplikované, ale naš, naším závazkem je být vlastně tou silou, která eh, dotáhne do konce co nejvíce těch dohod. Každopádně eh, Není to tak, že se vás nikdy nebudeme na nic ptát. Myslím si, že nejlepší bude, eh, když bych, když vyjádřím uspokojení s vaší odvedenou prací za posledních pět let, chtěl bych vám osobně poděkovat za to, jak jste vykonávala svou funkci a nic víc. Děkuji vám. Merci beaucoup. Monsieur Koff, la parole est... Děkuji, pan Koff. Děkuji, paní předsedkyně. Já vás tady také vítám, paní komisařko, dnes na naší schůzi. V mnoha ohledech je to správný okamžik, jak se zamyslet nad tím, co komise v posledních pěti letech udělala. Právě dnes se zdává ještě jasnější, že eh, čím dál tím více budeme svědky rekordních teplot. Včera bylo v Bordeaux 41 stupňů, možná, že to bude podobně zítra v Británii. 36, neli víc, je dnes tady venku v Bruselu. A poslední, poslední hodině DG Inlo eh, nás varovalo o špatné kvalitě ovzduší, řekli, že nemáme jezdit autem a hlavně máme dávat pozor na ty nejzranitelnější, jako jsou děti a seniori. Když se podíváte na těch uplynulých pět let, myslíte si, že jste udělala dostatek pro to, abychom zabránili klimatickým změnám nebo aby se zlepšila kvalita ovzduší v našich městech? My všichni víme, že externí náklady dopravy představují asi tisíc miliard euro každý rok, což je obrovské číslo a měli bychom se také zamyslet nad tou hlavní otázkou a sice jestli Evropská unie ve své snaze o prohloubení jednotného trhu a vízového, bezvízového styku také nepřispěla k zhoršení emisní situace na všech úrovních. Takže by mě zajímalo, co si o tom myslíte na konci vašeho mandátu. Prosím, respektujte vaši řečnickou dobu, aby se všichni mohli dostat ke slovu. Pan Eider, máte slovo. Já budu mluvit německy. Jako rakouský poslanec je pro nás eh, je pro mě velmi důležitá diskuse o dálniční známce. U nás jsme zaplaveni vozy z Evropy. Nemyslíme si, že ten současný systém funguje dobře. A bojíme se tím, že přepracováním této směrnice vzniknou dodatečné náklady pro podniky, ale i pro jednotlivce. A proto mám otázku. A sice jak hodnotíte ten text, který přijal parlament a který vyňal soukromníky nebo soukromé osoby z té působnosti? A chystáte se ten systém zavést a od kdy? A ještě druhá otázka, týkající se mítného. Zavedení eh, tachografu to se teď plánuje, čeká se na zlepšení technologie, možná, že existují i jiné možnosti, například mobilní telefony, nějakou podobnou nějakou aplikací. Co si o to myslíte? Děkuji. Další řečník na jednu minutu. Já eh, vám také chci, paní komisařko, poděkovat za vaši práci v uplynulých letech. Myslím, že se nám spolupracovalo dobře. V některých otázek, jako byl balíček mobility, a pak bych chtěl poukázat na ten současný stav toho balíčku. Bylo to finalizováno, vy jste tady také hovořila o roce 2050, o nulových emisích v dopravě. To ale bude znamenat, že v roce 2050 už tady nebudou žádní řidiči kamionu, Ale i podle balíčku mobility, pokud bude definitivně schválen, tak kamiony tady budou jezdit několik tisíc kilometrů prázdné, aby se mohly vrátit do své domovské země z Francie třeba nebo Německa. A na té dálnici budou prázdná parkoviště nebo eh, kapacity ubytovací pro řidiče kamionu. Měli bychom oddělit ten trh eh, s nákladní dopravou silniční od eh, eh, věcí, které s tím nesouvisejí. My ještě pořád nevíme, jak se k tomu postavíme. Naše stanovisko bude sformováno teprve v září. Další řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Chci vám eh, také, paní komisařko, poděkovat za vaši práci v uplynulých pěti letech. Vy jste tady mluvila o balíčku mobility. To je velmi důležitá věc. I my si myslíme, že je potřeba pokračovat v těch jednáních, aby jsme zúročili to, co bylo vyjednáno v minulosti, aby tady došlo ke zvrácení toho přijetí a také bychom se měli postarat o dobré podmínky práce pro řidiče kamionu a zlepšení bezpečnosti. A proto bychom měli konečně zahájit trialog a ten kompromis, který jsme my přijali, by měl být předmětem dalších jednání, aby nedocházelo k dalším průtahům. A jsem ráda, že jste se zavázala v tom dále pokračovat. Co se týče klimatických změn, tak to je priorita. Vy jste to také říkala. Všechno to samozřejmě má dopady na občany a já se chci zeptat všechno to, co se týká zelené nebo ekologické dopravy. A všude tam, kde jde o ten dopad, který to může mít na občany. Nepřispíváme tím ke schudnutí, zejména těch nejvíce zranitelných, takže eh, uvažujete o nějakých kompenzačních opatřeních, abyste jim to vykompenzovali? A teď má slovo paní komisařka, byla na vás hodně otázek, tak máte slovo. Děkuji. Velmi zásadní otázky a já na ně eh, ráda odpovím. Karima mluvila o celém tom rámci ale nejprve otázka Gibraltaru. Paní Thaler, já jsem první, kdo by tady skákal radostí, kdybychom tady mohli použít tu eh, větu, eh, že můžeme přejít k projednávání další eh, dohody. Bohužel Brexit povede k dalším odkladům. My doufáme, že se to brzy vyřeší. A doufáme, že letecká doprava eh, se nedostane do pasti Brexitu. Já bych opravdu byla velmi ráda, kdyby tomu tak nebyla. Udělal bych pro to všechno. Ale čekáme a jsme připraveni v tom pomoci. Co se týče té takzvané zelené agendy, o které mluvilo několik z vás, když já jsem se ujala eh, funkce, tak jsme ještě si s tím tak velké starosti nedělali. Mám teď na mysli eh, znečištění, o pět let později ta situace úplně jiná. Ale od eh, prvního dne ve funkci jsme využívali všechny dostupné nástroje, abychom Eh, umožnili i eh, investice do ekologických eh, prostředků. Proto 80 všech investic v minulém období šlo na vodní toky a železnice, protože to se považuje za nejekologičtější způsob dopravy. A to, co bych vám chtěl říct, je, že v tom budeme pokračovat i nadále. Týká se to i toho dalšího finančního období, kde chceme zajistit to, aby všechno šlo, nebo většina z toho šlo na zelenou agendu. My jsme byli první eh, z těch lidí, kteří řekli, že v tom budeme pokračovat. Teď se to stalo evropským standardem i u těch ostatních portfolií. My jsme si uvědomovali eh, to všechno z různých důvodů. Za prvé hlavně proto, že jsme se chtěli držet té strategie pro energetickou unii. Řekli jsme, že chceme mít více zdrojů energií, chceme být méně závislí na ropě protože to není náš primární zdroj energie. Proto se snažíme stimulovat využívání alternativních paliv. Už teď financujeme budování infrastruktury, která e, umožní e, přístup k těmto alternativním e, palivům. Další věc, která stojí za zmínku, je nové eh, emisní standardy pro automobily, včetně nákladních. Toho dosáhla tato komise, je to něco nového, je to velmi ambiciozní plán, možná, že přijde i další, až se ujme <clears throat> úřadu nová komise. Víme, že eh, nám ještě zbývá Eh, dosáhnout nebo naplnit 40% z toho daného cíle, 60% už jsme splnili, určitě to bude možné, ale samozřejmě všichni se na to musí podílet. A určitě eh, odvětví dopravy bude pokračovat v, tom, eh, v té ekologizaci. Další věc, kde by mi členské státy mohly pomoci, je železniční balíček konečně na čase, aby české státy naplnily ty sliby, které učinili v minulosti. A já jsem ráda, že na konci tohoto roku se velmi zjednoduší a sníží počet pravidel v této oblasti. To eh, je velmi významný okamžik. Chceme eh, usnadňovat přeshraniční eh, mobilitu a projekty a doufáme, že se nám podaří zlepšit interoperabilitu v celé EU. Ale potřebuji v tom vaši podporu. A vy budete moci mnoho z toho ovlivnit v příštích letech. Potom jde o mobilitu ve městech. My se snažíme propojit města, aby společně plánovali dekarbonizační opatření. Je to otázka subsidiarity. Evropská unie tady nemůže eh, přímo zasahovat, ale snažíme se to společně plánovat a například koordinovat i ty systémy pro vybírání poplatku. Už teď máme standardní technologie, jedna eh, krabice, která poslouží všem, bude je možné nasadit kdekoliv. Finské předsednictví v tom bude chtít určitě pokračovat, protože už tady výsledek prvního čtení. Otázka bude, jak to účtovat, jak vypočítat tu cenu, jaký vzoreček použít a v okamžiku, kdy to eh, bude vyjednáno, tak budeme mít evropské řešení a to by mohlo pomoci městům se zbavit eh, dopravy aby to ta města nemusela dělat sama. A jinak, vážení kolegové, myslím, že jsme eh, narazili na spoustu obtížných otázek, ale řešili jsme je a já eh, věřím tomu, že i ten balíček eh, mobilita se nakonec přijme. Myslím, že teď máme šanci to zlepšit a vyhnout se tak tomu, Eh, o čem jste mluvil vy, což eh, jsou ty jízdy prázdných kamionů. Spolupracujte na tom s radou, postarejte se o to, aby se to vylepšilo. Já pořád dostávám dopisy z východní části EU, protože tady konečně dochází k tomu závěru, že všichni ten balíček eh, potřebujeme. ale samozřejmě, že to neuspokojí úplně všechny. Všichni musí přistoupit na kompromis. Dokonce i komise musela přistoupit na kompromis. Potom jde o práva cestujících. Ano, Karimo a další kolegové. To je věc, kterou se určitě bude chtít zabývat finské předsednictví. DG Move už například to řeší na multimodální úrovni. My Chceme zavést integrované vydávání jízdenek. To čeká na váš příští mandát. Nebo na příští mandát komise. Možná, že to bude chorvatské předsednictví, které to dotáhne do konce. Tyrolsko, to je velmi naléhavý problém. Asi tady několik zemí, které by to rádi, nebo několik poslanců z těchto zemí, které by to rádi vyřešili. A věřte mi, že mě to zaměstnává každý týden, nebo každý den. Ten problém, který jsme se tady snažili řešit, je zprostředkovat jednání, nalézt nějaké společné řešení. Asi si umíte představit, že ty čtyři země okolo nemají stejný přístup k těmto otázkám. Jak jsme na tom tedy teď? Teď vyhodnocujeme rakouský návrh, který byl předložen. Já jsem například dnes poslala další dopis, kde žádám o další podrobnosti, abychom si to vyjasnili. A doufám, že brzy budeme moci eh, se k tomu postavit pozitivně. Další důležitá věc, o které se diskutuje, je Brennerský koridor Malp. To je věc, o které se teď vážně eh, hovoří. Teď to tam vypadá hodně špatně, to je evidentní a problém je v tom, že není moc alternativ k dispozici, dokud se nedostaví Brnerský tunel. Je to největší evropská investice poslední doby. Má se to dokončit roku 2027 a snaží se to zrychlit. Já už jsem byla několikrát. Snažíme se nabídnout více podpory, ale e, rychleji to opravdu nejde a my doufáme, že se oznámí ještě nějaká další opatření. A že z toho budou eh, prospěch zejména obyvatelé těchto údolí kolem Brenneru. Potom eh, emise v námořní dopravě. To je oblast, eh, na které vy teď pracujeme velmi systematicky v posledních letech. A jsem ráda, že můžu říct, že se podařilo se domluvit se všemi zainteresovanými stranami. Tady jsme řešili digitalizace, znečištění, zjednodušení pravidel strategické směřování budoucnosti. Dekarbonizace námořní dopravy je jeden z velkých úspěchů na globální úrovni. Je to potřeba to globální řešení, podobně jako letecké dopravy. Myslím, že se nám podařilo získat velmi silný závazek všech zúčastněných, aby došlo k dekarbonizaci, aby se snížily emise a znečištění o 50% do roku 2050. Ale je tam klauzule o revizi v roce 2030 a pak bude možné ten cíl nastavit ještě ambiciozněji. Takže bude potřeba, aby se potom přijal ještě ambicioznější cíl. My kofinancujeme ekologické loďařství, to je velmi účinný nástroj. Potom tlačíme na digitalizace, to single window, to je jeden z těch nástrojů, to určitě víte. Mezinárodní námořní organizací spolupracujeme na tom, aby to fungovalo globálně. Digitalizace nám umožní eh, zjednodušit ty trasy, zefektivnit eh, přístavy a díky tomu eh, zvýšit kapacitu evropských přístavů a tím snad budeme stimulovat i třetí státy, aby využívali naše přístavy. Mohla bych v tom pokračovat, ale námořní doprava, tady je evidentní jasný závazek a myslím si, že to v budoucnosti půjde ještě dál. Tady eh, velmi podporujeme inovace a eh, další reformy v tomto odvětví. Děkuji vám, paní komisařko. Mám tady celou řadu dalších řečníků na seznamu. Takže prosím, eh, bejte na to, aby se drželi řečnickou doby. Une minute. A Dávám slovo dalším řečníkovi. Merci beaucoup. Querida Violeta, muchas gracias. Milá Violeto, moc krát děkuji a děkuji za veškerou práci, kterou si odvedla. Vím, že mnohokrát si byla poměrně osamocená, protože eh, odpovědnost nebyla na tomto parlamentu, neměla si podporu členských států, a eh, jejich vlád, takže to často bylo velice komplikované, nicméně nepřestávala si kráčet vpřed a parlament byl vždycky s tebou. Takže děkuji moc krát za, veškeré, za veškerou snahu navzdory samotě. Eh, je jasné, že dopravní unie a balíček mobility eh, to jsou eh, témata dotýkající se sektoru, které ukazují, že přesto, že je mnohem lepší, když ten sektor je v tom balíčku, než kdyby začínal od nuly. Ehm, já bych se chtěla zeptat, jak vidíš eh, situaci s členskými státy. Myslíš si, že existuje většina, která v tom chce pokračovat, protože existuje také debata o tom, zda není nutné začít od nuly. Takže zajímalo by mě, jak nalézt tu správnou rovnováhu. A A nyní pan Danielsen. Prosím, máte slovo. Děkuji paní předsedkyně. Děkuji také paní komisařce za její reakce. Děkuji za pozici k balíčku mobility a kombinované dopravě. Já se mm, vyjádřím k jiné věci. Všechny eh, ředitelství komise měly rozvinout konkrétní návrhy, které by byl, u kterých by bylo možné rovnou přistoupit k jasným krokům. A mě by zajímalo, eh, u jaké tři eh, si vybralo vaše DG? Děkuji. Pan Farandino. Na minutu, prosím. Děkuji. <clears throat> Děkuji, paní komisařko. Já jsem novým členem tohoto výboru už jsem musel hodně studovat v těch posledních dnech všechny návrhy komise, abych se v tom lépe eh, vyznal a seznámil se situací v oblasti dopravy v Evropě a uvědomil jsem se, kolik eh, problémů tady přetrvává. O některých tady byla také řeč, kde bude potřeba, abychom hledali nějaká opatření a zlepšení našeho životního prostředí. Zejména jde o boj proti klimatickým změnám. ale chci se připojit k tomu, co říkala paní předsedkyně ve svém úvodním projevu, a sice, že eh, bychom měli intenzivně naše úsilí, ale mám jednu obecnou otázku na závěr. Jde o energetiku, o zemědělství, o eh, podnikání v těchto sektorech a dochází tady k postupnému snižování, došlo ke snížení celkově asi 20%. Proč? Ale ty emise v dopravě neustále rostou. Co k tomu říká komise a co je s tím možné udělat obecně v Evropě? Děkuji, že jste dodržel řečnický čas. Flego. Alors eh, euh, krátak. Děkuji je Jste radil, já jsem nový člen, ale i jako jsem pratil. Já vám chci, paní Bolc, poděkovat za to, co jste všechno zvládla. Eh, myslím, že všichni původně, nebo staří členové tohoto výboru jsou spokojení s vaší prací. Ale vy jste nasadila tu laťku velmi vysoko a teď mi dovolte jednu otázku. Možná, že to není plně otázka pro tento výbor, ale vy jste sama hovořila o kohezní politice. Do, času, do těch oblastí si myslím, že potřeba investovat, aby se zvýšily investice. Děkuji, pane Flego. já vám budu říkat zatím vaším jménem a k křesnímu jménu se dostaneme až později. Paní Buc, vy jste na úvod eh, říkala, eh, že se teď k některým věcem stávíte eh, jinak než na začátku svého mandátu. Jde tady o záchranu planety. A možná, že některé věci zůstanou na příští komisi, která by se k tomu bude muset postavit trochu jinak, například stanovit nějaké konkrétní cíle je, u mobility za příštích pět let, aby bylo možné dosáhnout těch pařížských cílů. A potom z toho budoucího okamžiku se musíme podívat zpátky a zamyslet se nad tím, co je možné s tím dělat. Bude se potřeba tak podívat na velké projekty, jako jsou dálnice. Eh, které sami o sobě nepřinášejí žádné snížení emisí, co můžeme dělat s námořní dopravou. Možná, že teď, když máme tyto zkušenosti, tak byste mohla dát eh, rady té budoucí komise, aby začala dobře metodicky. Merci beaucoup, madame. Děkuji. Paní Deparne. Pan Firanza. Děkuji předsedkyně paní komisařko, já jsem také nový člen eh, v tomto volebním období, už jsem tady byl v roce 2014, takže jsem spolupracoval více s komisařem Kalasem v tom období, ale některé z těch věcí, které řešíme dnes, ty se řešily už tehdy, ale mám na vás jednu otázku týkající se jedné italské záležitosti, týká se to ten T, je to ten e, středomořský koridor na propojení Dochází tady k průtahům kvůli tomu, že vláda není schopná se dohodnout. Italský ministr eh, řekl, že souhlasí s, to, s dokončením trasy vysokorychlostních vlaků mezi Lyonem a Turínem, ale bude potřeba to ještě koordinovat, to bude potřeba hlavně to protlačit italským parlamentem, není to ještě vůbec jisté. Komise nabídla například navýšení spolufinancování Eh, aby to usnadnila přijetí. Já se chci ptat, jaké budou následné kroky a co teď čeká komise od eh, stávající italské vlády. Děkuji. Pan Borgia. Buongiorno. Děkuji, vítejte tady paní komisařko, já vám děkuji za to, že jste uh, už částečně odpověděla na mou otázku. My zaznamenáváme navýšení imp- importu zboží do Itálie. A proto je potřeba zintenzivnit práce na tom brnerském tunelu, protože v tomto směru k nám přichází největší část toho zboží. A potom se chci zeptat, jestli kromě té směrnice o kombinované dopravě jste i pro to, aby se investovalo do logistických řetězců, protože tím se také může zefektivnit eh, ten dopravní tok, eh, zejména v nákladní dopravě. A pak se chce ptat, jestli se nějakým eh, způsobem budou snižovat náklady pro operátory této infrastruktury. Paní Novák, děkuji za slovo. Hm, já jsem velmi potěšena mu přivítat paní komisařku ve své mateřštině, v slovenštině a jsem vděčná za vaši práci, nebudu vás dnes kritizovat, ale mám tři dotazy. Říkala jste, že byla přijato 49 opatření v průběhu tohoto ohledního období. Jaká záležitost se zlepšila životy evropských občanů nejvíce? A za druhé, na co jste nejpišnější, nejhrdější, čemu jste nejvíc přispěla? To je otázka, kterou často kladou žurnalisté na konci volebního období. A případně, jaké máte rady pro slovinskou vládu z témat, které by se měly prioritně řešit? Protože máme velmi zastaralou železniční infrastrukturu, takže to železnice nebo něco jiného? Děkuji. I když připomínám, že to Evropa, nemůžeme se zvlášť ptát eh, na každou eh, zemi, nemůžeme dávat rady pro jednotlivé státy, je to na evropské úrovni. S'il vous plaît. Monsieur Olivier, la parole est à vous pour une minute, s'il vous plaît. Merci, madame. Olivier. Paní komisařko, vy jste eh, hovořila o dopravě a o ekologii. Ano, je zásadní, abychom měli eh, environmentálně zodpovědnou dopravu. Ovšem připouštíte, že pokud se doprava zastaví, tak náš model selže. Takže ta vaše eh, koncepce konzumeristická, materialistická, v podstatě dopravy bez konce nikdy to nebude uspokojeno, tato materialistická potřeba liber, ultraliberální. My potřebujeme mít čistou dopravu, ale také tu otázka celého modelu, toho našeho vlastního modelu, který chceme rozvíjet. Mm, to znamená lokalismu. Není žádný rozpor mezi ekologií a systémem, který e, vyžaduje stále více mezinárodní dopravy. Paní Grapiny, myslím si, že jsem zapomněla, nezapomněla. Děkuji vám. Děkuji, paní komisařko. I já vám chci poblahopřát za to, jak eh, jste eh, až dosud, eh, za práci, kterou jste až dosud odváděla, jak jste byla k dispozici, ehm, když bylo potřeba s vámi vést dialog. To se nedá říct o všech ostatních komisařích. Nechci teď opakovat to, to, co říkali ostatní z těch svých poznámek, co tu mám, ale jedna ožehavá záležitost – je eh, balíček mobility. Upřímně řečeno, domníváte se, že to je optimální forma a teď eh, nehovořím o různých těch eh, frustracích vyplývajících z politických zájmů a tak dále, ale čistě z technického hlediska. Balíček mobility, myslíte si, že je optimálně realizován tak, jak se teď dostává na úroveň trialogu? Protože je řeč i o jiných indikátorech, jestli to řeší znečištění, Ehm, správná konkurence, jestli je přístup eh, k trhu nebo ne, jestli se respektují práva pracujících. Já sama nejsem spokojená a táži se, jestli si myslíte, že bychom měli tento balíček a mohli ještě zlepšit. Děkuji. Děkuji, paní Grapiny. Paní Lešante, prosím na minutu. Monsieur Ensley, la parole est à vous pour une... Ne, takže pan Ensley. Děkuji vám moc krát. Mohl bych požádat o to, aby až od teď jazyk, který používají eh, komisi, eh, komise hovořil spíše o klimatické nouzi, eh, o zdravotnické nouzi, o znečištění ovzduší, aby se nehovořilo pouze o klimatických změnách, ale o klimatickém a ekologickém rozvratu a chaosu. A veškerá migrace, kterou zažíváme, je výsledkem eh, bezúzdného využívání zdrojů, neudržitelného využívání zdrojů a mírou spotřeby na naší planetě. Mě zejména dělá starosti ta formulace, kterou používáme v tomto parlamentu. Vyžádáte, abychom byli smělí, takže fajn, já jako nový poslanec budu smělý. Eh, proč platí znečišťovatele, co se stalo s Dieselgate, proč automobilový průmysl stále tak pevně svírá v kleštích tento parlament a všechny eh, naše země. Každopádně minuta mi vypršela, tohle jsem chtěl říct. Prosím, šiřte zvětu mezi lídry našich zemí, aby, eh, používa, aby nazývali eh, věci pravými jmény, pokud jde o klimatickou nouzi. Merci beaucoup pour votre intervention euh, passionnée. Děkuji za tento vášnivý příspěvek. Grazie presidente, grazie commissario. Děkuji paní předsedkyně, paní komisařko. Eh, jde eh, mi hlavně o zlepšování kvality ovzduší. Vím, že návrhy komise byly předloženy, že komise vedla konzultace s výhledem do roku 2030, ale e, je potřeba kromě těch velkých e, silničních tahů zaměřit i na malé silnice, které také mohou e, být ve špatném stavu a také způsobovat emise. Proč se nezamyslet na nějakým systémem, který by vytvořil povinnost pro zajištění určité kvality infrastruktury ve všech oblastech. A to tedy i na místní úrovni. Kolikrát se jedná o venkovské nebo příměstské oblasti a proto si myslím, že s vašimi zkušenostmi, paní komisařko, byste eh, mohla eh, nabídnout tuto radu na tento podnět té příští komisi. La parole est à vous. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, paní komisař. Děkuji, paní komisařko. My jsme se eh, dlouho hádali o rozšíření 5G mezi voliče. Nakonec eh, akt přenesené pravomoci ztroskotal. Jak to bude pokračovat? Budete ještě předkládat nějaký technologicky neutrální návrh, který by byl komerčně únosný, anebo to přenecháte svému následníkovi? Podle mě byste ještě měla čas eh, ve svém funkčním období něco udělat. Děkuji. Pan Novakov, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, já to vezmu stručně. Vážená paní komisařko, já bych vám chtěl poděkovat za posledních pět let. Jsem rád, že tato debata se koná až po volbách, protože si myslím, že jsme se dostali do bodu, kdybychom měli vyřešit balíček mobility. Kdyby se tato debata konala před volbami, tak eh, věta dotáhněme balíček mobility dokonce by mohla znamenat mnoho věcí. Nicméně eh, já si myslím, že bychom měli zrušit těch několik nejkontroverznějších balíčků, eh, mobi, balíčku mobility, jako je například nutnost vracet se od Atlantského oceánu až k Černému moři zcela bez důvodu, kdyby se jenom znečišťovalo vzduší po cestě. To je přesně ta problematika, která nás rozděluje. Já doufám v konstruktivní řešení tohoto problému. A dále um, balíček mobility blokuje mnoho dalších témat, jako je kombinovaná doprava, uh, na které pracuje jako zpravodaj. Takže já prosím všechny kolegy, kteří jsou zde, abychom našli společnou řeč. A v neposlední řadě. Občas si tady připadám jako ve výboru pro životní prostředí. Já si myslím, že bychom se měli soustředit na dopravu, i když je léto a venku je vedro. Připomínám, že balíček mobility je ve výboru pro dopravu, ať se vám to líbí nebo ne. Je to tady, na tomto výboru, výboru TRAN. Paní Garcia, prosím. Gracias, presidenta. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji paní komisařko za váš projev a děkuji vám také za vaši práci z posledních let. Já jsem nová v tomto parlamentu, ale přesto jsem odhodlaná eh, pracovat na tom, aby eh, u emise CO2 byly co nejnižší eh, a sdílím s vámi váš cíl, kterým je dekarbonizace dopravy a sdílím také starost z toho, že chybí pracovníci v silničním sektoru a myslím si, že je potřeba pokročit s digitalizací a automatizací sektoru, která začala před několika lety a o které hovořilo dnes ráno finské předsednictví. Myslím si, že dekarbonizace dopravy, digitalizace a automatizace musí být doprovázeny spravedlivým přechodem Just Transition a je potřeba nabídnout finanční pomoc těmto sektorům, aby nestratili pracovní sílu, aby nestratili pracovní sílu a mohli se rozvíjet pozitivně. Děkuji, paní Mes, máte slovo na jednu minutu. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. V roce 2015 bylo přijato prohlášení o cyklistice. A to proto, aby se cyklistika stala rovnoceným partnerem v systému mobility, eh, aby ubylo eh, zraněných nebo zabitých cyklistů. Právě tak investice eh, by se měla navýšit a měl by narůst objem používání cyklů, bicyklů, vznikl také velice zajímavý dokument Strategie cyklistiky EU a já se tedy ptám, jak očekáváte pokrok v této oblasti? Jak očekáváte pokrok ve strategii cyklistiky Evropské unie? Nastal už nějaký skutečný pokrok za ty čtyři roky? A potom mám další otázku ohledně bezpečnosti na silnicích. V roce 2017 máme číslo 26 tisíc mrtvých na silnicích. Jaké máte e, úmysly ohledně bezpečnosti na silnicích? Teď už přetahuju řečnický čas. Chtěla bych se zeptat na střídání letního a zimního času, protože zajímalo by mě stejně jako mnoho lidí, jak se bude pokračovat s touto problematikou. Hodně se mě na to ptají lidé. Děkuji paní Donting. Děkuji, paní komisařko. Sama připouštíte, že je před námi obrovská výzva, a sice naplnit nulovou vizi do roku 2050. A navzdory všemu dobrému, co bylo zahájeno, emise stoupají. Říkala jste, že máme nové návrhy a že i při té cestovní mapě stále ještě chybí 40%, že je tam rozdíl 40%. Takže eh, je tu něco, eh, u čeho byste litovala, že se to nespustilo už během vašeho mandátu? A souhlasíte s tím, že abychom se konali tuto propast, eh, musíme se poohlížet po městech bez automobilů a e, uvědomit si, e, že e, je potřeba využít i lidských sil k cestování, že ježdění na kole a chození pěšky a aktivní cestování musí být jedním z opatření, které překonají tuto mezeru. Děkuji, pan Campo. Eh, grazie, presidente. Perfetta la pronuncia. Eh, eh, Vyslovila se to velmi hezky. Vítám tady paní komisařku. Chci se připojit eh, k řečníkovi přede mnou. My jsme velmi rádi, že italská vláda konečně rozhoduje s tou dokončením té trasy TAF mezi Turínem a Lyonem. Je to důležitá otázka nejenom sama pro sebe, nejenom pro ty regiony, které se tím propojí, ale je to také důležité pro Connecting Europe Facility, který je určen na financování strategických dopravních investic já jsem osobně z Janova a nechci hovořit jenom o tomto konkrétním případu, ale Janov je eh, to město, kde došlo k té katastrofě s mostem Morandy, který se zřítil, jde také o bezpečnost naší infrastruktury. A my bychom byli rádi, kdyby ten program eh, se stahoval i na ověřování kvality dopravní infrastruktury, protože to jsou nesmírně důležité věci, které také nám mohou pomoci v budoucnosti. A bylo by dobře to podpořit, protože je to velmi citlivá záležitost. Merci beaucoup pour votre question. Děkuji za váš dotaz, paní Bolč. Máte tu 22 otázek, přesně. A máte na to přesně 16 minut, přesně nula. ne 47 sekund na, na, dot, na otázku. Now, uh, all the questions that you're... Děkuji, všechny ty dotazy, které kladete, jsou skutečně důležité. Pokud nezodpovím na všechny dopodrobná, tak poté, co se vrátíte z letních prázdnin, tak se chceme, chceme podělit Eh, o ten fact sheet, všechno, co je otevřené, všechno, co vnímáme jako příležitost, na čem bychom mohli pracovat v příští fázi. Takže dovolte mi zodpovědět některé velmi konkrétní otázky. A řeknu vám, jak to zapadá do toho celkového obrázku. Síť TNT. Dovolte mi vám připomenout, že jsme právě dotáhli dokončili tu výzvu k předložení nabídek, nabídek pro prodlou, prodloužení sítí TNT. Začneme veřejné konzultace a na základě toho v roce 2020 budeme mít už návrhy na možné protažení současné sítě. Ale sekundární síť je v rukou a zodpovědností členských států. Takže zaměřme se na síť TNT, která je skutečně zodpovědností Evropské komise. Po hodnocení dopadů všech, dot- všech otázek, které jsou na stole, pak na základě kritérií, která jsou známa, předložíme také seznam dalších investic. Ehm, ten projekt Turín a další velké projekty jestli jsou zapotřebí nebo ne. První posudek je v rukou členských států. Ty musí navrhnout, pokud navrhnou a skutečně věří v to, že nějaké projekty jsou nezbytné, tak pak se můžeme znovu podívat na to společná kritéria. Ale v současné době jsme slyšeli premiéra Itálie, který říkal, že podporuje projekt Lyon Turín, ale čekám ještě na oficiální potvrzení, které má být předloženo písemně. té hry můžeme pokročit. Mnoho různých otázek ohledně účinnosti a dalších záležitostí. Ča- ty částky jsou známé, trilion eh, dole eh, eur negativních externalit. Takže my vám to necháváme, teď dáváme vám zprávu, která ukazuje na členský stát, co kdo přispívá. Ale já jsem přesvědčena, že musíme finanč, dát finanční pobídku těm, eh, kdo jsou už z větší míry Eh, kdy, kdy, kdy, kde už proběhla dekarbonizace, to znamená železnice, lodní doprava. 60% znečištění je z eh, silnic a z toho osobních eh, automobilů převážně, takže my podporujeme také ty služby Eh, skutečně ehm, pro civilní dopravu, ale a železnice, ale nemůžeme sami stavět eh, železniční tratě a poskytovat železniční služby. Eh, takže podařilo se nám stimulovat rekordní investice 240 miliard eur do evropské dopravy v uplynulých letech. Můžeme samozřejmě zvládnout více, ale potřebujeme projekty. Investoři o to mají zájem, protože máme strategicky jasnou agendu, transparentnost, předvídatelnost, silné, eh, silné závazky, ale potřebujeme projekty. Když se ptáte, do čeho investovat, tak samozřejmě multimodalita, stávající infrastruktura, kofinancování, spolufinancování multimodální dopravy, abychom tyto mody dali dohromady, aby bylo možné se přesouvat z jednoho modu do druhého a aby většina šla po železnici nebo vnitrozemskou lodní dopravou. A pak teprve na regionální úrovni to bylo přeloženo na nákladní automobily. Ale výzva je v tom, že logističní operátoři nám říkají, že stále ještě není spolehnutí na železnici, že jsou tam ještě chybějící uzly a spojení. Takže si zvolí tu variantu, která nakonec splní uh, očekávání, která mají. A my se opravdu snažíme naslouchat uh, příznivcům železnice, ale jde to pomalu. Pomožte nám na národní úrovni abychom mohli implementovat čtvrtý železniční palíček v plném rozsahu. Nepotřebujeme to v zájmu řešení, která zlepší účinnost a sníží znečištění. Také podporujeme vysokorychlostní železnice. Do roku 2030 chceme mít Evropskou unii propojenou klasicky 180 až 220 km za hodinu rychlost, ale rovněž sledujeme, kde lze nejvíce získat. Třeba takové ty eh, linky jako Eurostar, je to rozšířili služby do, do Bruselu a z Bruselu do Amsterdamu. A my bychom si přáli, aby takové spoje existovaly vše, mezi všemi velkými městy, hlavními městy, ale nikdo zatím eh, ne, není, eh, ne, nejsou k tomu partneři. Ale věci se zlepšují, takže neustálým tlakem, stimulací investic se to snad podaří. Pomožte nám to nějakým způsobem komunikovat. Komise je připravená, komise tu není tou překážkou. Proto jsou to tyto velké projekty, které potřebujeme. Bez toho Evropskou unii nepropojíme proč pořád roste znečištění, protože eh, vnitřní trh začal fungovat, lidé podnikají, stále více je benefitů vnitřního trhu, stále více dopravy. Ale pokud nebudeme usilovat o dekarbonizaci, tak to pořád poroste. Takže proto potřebujeme všechny tyto nástroje, ehm, a streamlining těch investic, aby jsme měli společně dohodnuté projekty. A ono to trvá, někdy to trvá i 10 let. A víme, že velké infrastrukturní projekty trvají 7 až 15 let, proto je důležité strategické plánování. Silnice se postaví rychle ale daleko složitější a pomalejší je stavět tunely, mosty a tak dále. Takže to musíme dělat v průběhu několika mandátů. A já jsem převzala mnoho infrastrukturních projektů od svého předchůdce eh, a mm, mm, ostatní to zdědí zase po mně. A pak princip znečišťovatel platí a uživatel platí. Je to politické rozhodnutí, kdo zaplatí, společnost, příroda nebo znečišťovatel. To bude těžká diskuze. Hmm. Takže to je nové modely v dopravě, horizontál, šest horizontálních priorit, znečištění nebo dekarbonizace, digitalizace, inovace, zaměření na lidi, globální leadership, investice. řešení negativních externalit, zlepšená účinnost, a my se řídíme těmito třemi cíly. Doprava bude samozřejmě je také do značné míry digitální. Jistě, že jsem byla znepokojena tím, co se e, stalo. Zvláště e, ty negativní lobistické aktivity, které nevysvětlily cíle, prostředky, jak implementovat a rada nezastavila implementaci do tohoto delegovaného aktu. a právní problémy, na které poukázal právní oddělení, to řešíme. Takže CIT snad udržíme při životě. Takže je to o bezpečnosti, o ochraně životů. Musíme odstranit slabé body, Není to služba, je to funkce. Tam čip, který může předávat informace, abychom bylo jasné, co se kolem nás děje z hlediska řidiče. A my jsme mysleli, že tedy průmysl to bude používat a pak bude pokračovat tržní tlak, že budeme spolupracovat celým společenstvím a zlepšovat, co se má zlepšit ale žádná konkurence s 5G, to není ve vzájemné konkurenci. Takže já doufám, že to projde a že budeme pracovat směrem k tomuto cíli. Dále mobilita jako služba. Prostřednictvím digitalizace čtvrtého balíčku vnitrozemské platby pokud projde ten balíček, budeme mít čtyři úrovně digitalizace. Tak pak budeme mít položeny základy pro využití digitálních řešení, aplikací. Je možné pak stahovat aplikace, integrované služby, multimodální řešení. Takže to budete možné potom, možné potom ještě zkoumat dál, ale věnujte prosím velkou pozornost tomu, abyste spolupracovali s těmi skupinami pro hospodářskou soutěž, zneužití nových technologií, například blockchainy. To je velice zajímavý nový koncept, který je v dopravě a mohou vzniknout eh, ekosystémy, kde bude úplný monopol. Takže potřebujeme otevřené eh, servisní interfejsy, tak, abychom podporovali model soutěžní. A Korina mi říká, že mi dochází řečnická doba, takže když tak doodpovím písemně, odpovím na ty další otázky, které jste položili, zejména k balíčku mobility. Tento balíček je dobře připraven, nejsem samozřejmě úplně spokojena, je tu ještě prostor ke zlepšení. A když stanoviska parlamentu a rady jsou velice blízko, tak rada je připravena. A jsem přesvědčena, že je možné to realizovat, pokud tu bude vůle koordinátorů na, vše, na obou stranách a já myslím, že tomu tak je. Je tu stále prostor. Chci poděkovat Korině za to, že se zhostila vedení výboru TRAN a za to, že tuto funkce, této funkce zhostila znovu. Takže myslím, že bude hrát opravdu zásadní úlohu dotažení těchto složek, eh, stimulování dialogu s komisí, členskými státy. Spolehám se na skvělé koordinátory, které vidím, všech skupin Teď bude na vás, abyste našli společné cesty před. A bylo mi nesmírnou ctí vám sloužit a evropským občanům a dalším subjektům. Já jsem přesvědčen, že v tomto duchu, ať se sejdeme kdekoliv, budeme i nadále spolupracovat. Díky a mnoho zdarů ve vašich budoucích projektech. Díky. Madame Violetta Bulge, merci à vous de cette coopération, mais vous euh, parlez comme si on avait fini notre travail. Děkuji vám za vaše slova. Mluvila jste s velkou vášní pro vaše práci. Já chápu, že musíte se angažovat v mnoha jednáních a my se na tom také budeme rádi účastnit. Ještě vám děkuji, paní komisařko. A neodcházejte, protože hned přejdeme k následujícímu bodu, říká paní předsedkyně. A to je jeden z nejdůležitějších bod. Pokud odcházíte, tak prosím v tichosti. A teď se dostáváme k bodu čtyři. Ještě jednou opakuji, pokud odcházíte, tak eh, potichu, pokud možná. Tato, tento bod si vás socialističtí poradci, prosím o klid. Pokud chcete dále mluvit, Viktore, tak eh, prosím, můžete mluvit venku před sálem. A teď pokračujeme. Je tady zásadní věc pro náš výbor. Je to obecný rozpočet Evropské unie na finanční rok 2020. Všechny oddíly. Vzhledem tomu, že je na čase, abychom zahájili rozpočtový proces pro rozpočet na 2020, tak chci připomenout, že to představuje také poslední rok víceletého finančního rámce a je to poslední návrh rozpočtu, který připravuje ještě Junckerova komisa. Já mám čest a potěšení před slovo našemu zpravodajovi, panu Danielovi Freundovi. Prosím, máte slovo, potom dám slovo spolu s pravodajům a pak se pobavíme o časovém harmonogramu. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Dnes už jsme slyšeli, že doprava představuje více než 25 eh, skleníkových emisí skleníkových plynů. Je to také největší příčina znečištění ovzduší v našich městech a ve všech ostatních sektorech dochází ke snižování postupnému emisí v posledních přibližně deseti letech. Doprava je jedinou výjimkou a dnes jsou ty emise o 30% vyšší, než byly v roce 1990. To je proto, že se více létá, více dopravy eh, nákladní na silnicích, ale také eh, tomu, že lidé častěji cestují eh, na silnicích. Všechny členské státy podepsaly pařížskou dohodu a jak parlament, tak i nově zvolená předsedkyně komise chce dosáhnout uhlíkově neutrální Evropy do roku 2050. A to znamená, že se nacházíme před obrovským úkolem, a sice jak konkrétně můžeme dosáhnout uhlíkové neutrální dopravy do roku 2050. Budeme potřebovat naprostou transformaci naší mobility a myslím, že eh, bychom s tím měli začít eh, co nejdříve, zejména tam, kde mluvíme o velkých infrastrukturních projektech, jako je ten Brunerský tunel, tak to jsou věci, které trvají desítky let a nemáme rozhodně eh, čas, eh, kterým bychom mohli mrhat. Mohu také říci, že vzhledem eh, k té pařížské dohodě ten rozpočet na 2020, ten rozpočet na dopravu je úplně oddělený od reality. Buď eh, se ocitneme ve scénáři, kdy značná část této planety bude naprosto neobyvatelná, a nebo za několik málo let budeme muset eh, přestat s jakýmkoliv cestováním, protože to bude způsobovat eh, skleníkové plyny. Takže pokud něco s tím chceme dělat, tak musíme jednat okamžitě, jinak ty důsledky budou mnohem horší pro jednotlivce a pro ekonomiku. Přesto rada chce eh, seškrtat tento již tak malý rozpočet, například eh, co týká i projektů, například na zlepšení železničního propojení mezi českými státy nebo snížení počtu kamionů. To chce eh, financovat 1,5 miliardami na rok. Nevím, jestli se podaří odstranit nějaké úzké místo, například u nás v Aachenu to železniční propojení s eh, Belgií. Jenom tady to eh, napravit eh, by spotřebovalo ten celý rozpočet, který máme na kontinent. Takže to bude vyžadovat naprosto mm, úplné přepracování financování v oblasti dopravy. Budeme muset se tím řídit ve všech projektech, které jsou financovány z evropského rozpočtu. InvestEU. Jsou to projekty, které jsou nekonsistentní s dosažením nebo splněním klimatických cílů a ty tedy nebudou moci získat podporu a měly by být také předmětem eh, přeskoumání. Jestli odpovídají těmto cílům, to by mělo být měřítko pro veškeré financování, které eh, schválíme. Potom bych chtěl ještě zdůraznit, že co se týče těch eh, způsobů dopravy, tak Eh, bychom si eh, měli zamyslet na udržitelností těchto způsobů dopravy. Měli bychom hlavně také se měřit na zlepšování bezpečnosti. Dnes tady byla řeč o 26 tisících umrtí každý rok. Velmi často jsou to chodci nebo cyklisté, kteří eh, umírají a ty bychom měli lépe chránit. Rok 2020 je také doba, kde by mělo dojít k revizi mandátu EIB. E, e a chtěl bych požádat EIB, aby včas oznámila, eh, jak se na to připravuje, na tento proces revize. A komise a EIB již tady eh, dosáhly určitého pokroku, aby občané byli dobře informovaní a eh, mohli si přečíst nebo seznámit s důkladnějším hodnocením projektu, tak zejména u těch velkých infrastrukturních projektů je potřeba na tom ještě dále pracovat a proto bych se chtěl zmínit ještě o dvou eh, projektech eh, z regionálního fondu. Tam se také snažíme zapojit eh, do toho vyjednávání občanskou společnost, aby se snížilo mm, riziko korupce. To je tedy všechno z mé strany a těším se samozřejmě na připomínky ostatních kolegů. Děkuji vám, pane Freunde. Ten Taler, paní Taler, máte slovo, protože pan Marinesku tady dnes být nemohl. Uh, dear colleagues, the 20... Vážení kolegové, návrh rozpočtu na 2020 celkem obsahuje 3,8 závazků a 3,3 miliony plateb. Pan Marnesku, náštěvý zpravodaj, předloží dva typy pozměňovacích návrhů pro pilotní projekty a pro ty, které se týkají TNT, týká se toho oddílu 6, to o mobilitě. Chce tam znovu eh, vrátit ty částky, které navrhla komise. Chce také navýšit částky pro zlepšení bezpečnosti letecké dopravy 3,79 na 43 milionů. Takže eh, to potom přeloží v září. Děkuji vám, paní Grapiny. Máte slovo na jednu minutu. Děkuji vám. Ano, samozřejmě, že to souvisí s tím, o čem jsme se bavili předtím. Rozpočet je velice důležitý pro dopravu. Nevím, proč rada rozhodla zkrátit některé pozice. Já navrhuji skupině SAD znovu tam vrátit ty částky, alespoň na úroveň navrhované komisí. Je přesně jak řekla kolegyně za EPP, ten celkový rozdíl, ale jsou tu i jednotlivé rozdíly, například ty rozdíly pro a Evropskou agentu, Evropské agentury dopravy. Pak tu máme další pozice. například u letecké dopravy je další zkrácená linie. A tyhle škrty ještě víc krátit už tak neúplně uspokojivý návrh komise, to není korektní a přijdeme, budeme mít pozměňovací návrhy k tomu. Děkuji, paní Grapiny, pan Bozadias. Muchas gracias. Děkuji vám. Budu mluvit španělsky, jestli dovolíte. Mám taky minutu, paní předsedkyně? Chci říct dvě nebo tři velice důležité věci. Za prvé, vědět, jaké jsou cíle v oblasti klimatických změn. Myslím si, že je potřeba pokračovat s programy a projekty soukromými i veřejnými, které doposud běží. A v tomto posledním eh, fiskálním roce byl klíčový moment pro to, abychom zajistili eh, kontinuitu řešení současných problémů a je potřeba také definit eh, klíčové, definovat klíčové politické priority. Pokud jde o definice kritérií pro pilotní projekty, projekty je potřeba započítat také e, orientaci na výsledky a na přidanou hodnotu e, pro Evropu. Dalším důležitým bod je pro nás cestovní ruch. O tom už jsme hovořili, když e, se ustavoval náš výbor. Je potřeba, aby existoval nějaký financovací program pro turistický ruch protože eh, i ten má určitý eh, dopad na ekonomiku, eh, zaměstnanost a sociální rozvoj. A na závěr bych chtěl říci, že je potřeba poděkovat za práci agenturám Evropské unie, protože i ty jsou přidanou hodnotou, a která potře- a hodnotou, která potřebuje své finanční zdroje. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně. Děkuji za ID někdo? Pan Robert Zíle. Děkuji, Karimo. ECR vždycky podporuje přijímání zodpovědných a realistických rozpočtů. Jinými slovy, pro nás je klíčové, jak budou vynaloženy evropské prostředky. Nicméně domníváme se, že ECR by mohla podpořit obnovení původních částek navržených v návrhu rozpočtu u většiny rozpočtových linií. Z politického hlediska e, samozřejmě usilujeme o rozvoj velkých infrastruktur, který by měl být eh, financován zejména z grantů v Connecting Europe Facility a je také potřeba využívat toho smíšeného systému, který byl vyvinut v posledních letech. A konečně, eh, pokud jde o rozpočtové linie, tak jsme skeptičtí k pilotním projektům a přípravným akcím. Ve většině případů nevedou k žádnému významnému pokroku. A na závěr bych chtěl říci, že se těšíme na návrh stanoviska a chtěli bychom podat několik málo pozměňovacích návrhů k některým rozpočtovým liniím. Děkuji. Děkuji. Paní Kontura. Η πολιτική μεταφορών της Ένωσης είναι κεντρικής σημασίας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Dopravní politika Evropské unie eh, je nesmírně důležitá pro celou Evropskou unii a na dopravě závisí celá řada dalších politik. Měli bychom tedy eh, dokončit společný trh, eh, protože to je hlavní výdobytek Evropské unie. Eh, tato politika potřebuje ambiciozní rozpočet a to nejen proto, aby byly vybudovány ty nejhlavnější koridory, ale také, abychom nějak skoncovali s klimatickými změnami. To bychom měli mít na paměti, když eh, tu diskutujeme o rozpočtu Evropské unie. Chtěla bych také se zmínit o pilotních projektech a o tom, jak jsou důležité pro náš výbor. Máme víceletý finanční rámec a v něm existují tyto důležité nástroje pro financování intervencí v oblasti turistického ruchu. E, je velice důležité si uvědomit, že, ta, že cestovní ruch přináší e, přidanou hodnotu e, a měl by mít svou vlastní linii například pilotní projekty pro zlepšení akce Eh, jako jsou eh, výletní plavby, eh, vedou k mnohým sociálním vylepšením a k sociálním výdobytkům. Bohužel je to ale tak, že Evropská komise ještě ani nevypsala výběrové řízení a sice zatím nevězí žádné postranní úmysly, ale pro nás v Evropském parlamentu je důležité vědět, zda můžeme komisi důvěřovat, že tyto projekty včas implementuje. Paní Bilbao na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, jenom eh, bych chtěla eh, říci, že je nepřijatelné snížit částky tak, jak to navrhuje komise. Hovoříme pouze o digitalizaci, um, automatizaci, informaci, klimatických změnách a otázka zní, jak toho máme dosáhnout. Jestliže rada požaduje škrt rozpočtu, v takovém případě je potřeba, abychom se v parlamentu postavili na odpor, protože jak, jak, jak pokračovat s těmi projekty, které mají přidanou hodnotu a které musí pokračovat, protože jinak nebude ani, kontibu, ani kombinovaná doprava, ani multimodalita, ani snižování emisí CO2. Takže eh, tuto otázku bych chtěla položit. A pokud jde o turismus, eh, tak je pravda, že v minulém legislativním období pracovala Task Force pro turismus na tom, aby turismus měl eh, konkrétní zmínku. Nicméně narazili jsme na požadavek členských států, který, kteří, používají subsidiaritu jako argument. Takže to téma bylo zablokované na, celou, na, na celé volební období. No, takže to roz, rozpočet nemůže samozřejmě se schválit eh, takovéto škrty, které teď navrhuje rada. Takže právě proto budeme snažit zachovat ten rozpočet na jeho stávající výši. A musíme být skutečně zodpovědní a jak řekla paní zpravodajka. Jde o to, jaký cíl chceme dosáhnout. To znamená, že návrh pilotních projektů, tam musíme konkrétně odpovědět na to, co očekávají evropský, evropští občané. Hovoříme o mobilitě, každodenní mobilitě, o blízkosti, přístupnosti, ale když tady slyším Eh, například eh, o návratu těch nočních vlaků a tak dále. To by měl být jeden z pilotních projektů této komise, protože eh, je, já vidím, že máme tady skvělé výsledky, například z Rakouska. To je jasný požadavek. Takže teď vyslechněme rovněž vaše návrhy, pane zpravodaji, ohledně dopadu integrity, abychom mohli sladit evropské projekty s těmi požadavky občanů v jednotlivých členských státech. Takže to je zajímavý návrh. A teď tváří se všem těm návrhům položím sama jednu otázku na Evropskou komisi. Pane Exklapes, jste tu? Ano, ale bude odpovědět moje kolegyně Montaño. Takže máte slovo, prosím. Děkuji. Takže vítám nové poslance a řeknu jenom jednu věc, která myslím, že eh, odpoví na některé vaše příspěvky. My jsme velmi opatrní při přípravě, obezřetní při přípravě tohoto rozpočtu na 2020. Samozřejmě, že komisem se snaží a, a jak si a, eh, trvá na těch původních částkách. Připomínám jen ten bod toho, že například tu máme program, který byl po, u, u kterého pro období stávajícího rozpočtového období do roku 2020, místo aby to mělo jaksi plochý profil se stejnou částkou každý rok, tak jsme od začátku počítali s tím, aby bylo dost prostředků na konci období. To je důležité. nemáme-li tím nějakým způsobem narušit některé projekty. Takže komise je k dispozici a pokud jde o harmonogram, tak samozřejmě očekáváme pozici konsolidovanou koncem října a pak dohodovací řízení aby Rada a parlament našli nějaké eh, řešení do rozpočtu pro 2020. Děkuji a pane zpravodaji, znovu vám dávám slovo, abyste se pokusil nějakým způsobem nastínit, co z toho vyvodíte, vyvodíte s tím, že jsou tu také lhuty. Připomínám, že se týče zprávy pana Freuda, tak lhuta je stanovena na 26. června. Poledne. Července tedy. Thanks for, for all the input. Um, we'll... Děkuji za všechny vaše připomínky. Já dodržím příslušné lhuty a pokud eh, budete mít ještě jakékoliv otázky, tak se na mě můžete kdykoliv obrátit. Moje dveře jsou otevřené. Můžete se mnou probrat eh, jakýkoliv z těch bodů, o kterých teď byla řeč. Děkuji vám. Ty pozněcí návrhy tedy eh, se mají eh, podávat do 26. července a eh, k této zprávě se vrátíme v prvním zářivém týdnu a pane zpravodaji, tak bych vám chtěl udělat návrh a sice, že bychom měli pozvat EIB, e aby bylo možné s ní vést debatu o těch vašich cílech. Je to návrh který vám teď činím, aby eh, to sekretariat mohl zorganizovat po dohodě s vámi abychom také zjistili, co je tady nového v této oblasti. A pokud to návrh, se kterým souhlasíte, tak eh, to uložím jako úkol sekretariátu, aby to zařadili na náš program. Eh, vyhovuje vám to? Vážení kolegové, Jinak se musím omluvit, je to naposledy, kdy se tady vidíme před eh, prázdninami. Eh, jinak už žádný další bod tady nemáme. Další schůze bude 2. září v 15 hodin do 18.30 a také 3. září v 9 hodin do 12 a odpoledne od 15 do 18.30. poslední minutě, které nám zbývá, vám chci ještě popřát eh, všem hezké prázdniny. Doufám, že se odpočinete. načerpáte energii a hlavně by to měly být prázdniny, které vám umožní se vrátit v dobrém stavu nebo v kondičce po létě, protože se budeme zabývat celou řadou nových legislativních návrhů a e, budeme se také muset zabývat e, schvalováním příští komise, takže budou probíhat slyšení e, komisaře pro dopravu, takže se odpočiňte během prázdnin. Naschledanou, zdravím všechny koordinátory i členy sekretariátu. A chci poděkovat komisi a paní předsedkyně děkuji i tlumočníkům, eh, kteří nás tady musí poslouchat celou dobu. A tím končím naši schůzi. Hezké prázdniny.